Sorry? Let's do a test before starting the vote. Immediately? No. no, no, no. no. Good morning to you. Dobré ráno, dámy a pánové. Vítáme vás na schůzi rozpočtového výboru. První bod, jako vždy na pořadu jednání, je přijetí návrhu pořadu jednání. Pokud nejsou námitky, můžeme pořad jednání schválit. A v první řadě mi dovolte zdůraznit také, že tady máme dva důležité hosty. Za prvé je to chorvatský vicepremiér a ministr financí Zdravko Marič. Marič, ano. A dnes odpoledne přijde komisař Johannes Hahn. Druhý bod na pořadu jednání sdělení předsedy. Rozhodnutí koordinátorů z 12. prosince máte k dispozici ve složkách ke schůzi. Pokud nejsou námitky, je to považováno za schválené. Fajn, fajn. Schválení zápisu ze schůze. Opět, pokud nejsou námitky, tak se to považuje za schválené. Tak, Vánoce skončily, takže je čas hlasovat. Nejprve si uděláme kontrolu, zda nám všechno funguje tak, jak má. Věřím, že všichni máte hlasovací kartičky, abychom to mohli zkontrolovat. Pořádku? Pořádku. Zahajuji hlasování. Stále zahájeno, paní Holmajerová. Nemusíte spěchat, stále zahájeno. Teď končíme hlasování a výsledek je dobrý. Fajn. Takže můžeme pokračovat v pořadu jednání. V první řadě jednak transfer oddíl 3, pan Howard. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Toto jsou transfery z konce roku rozpočtu 2019. Všechny transfery se týkají plateb a v zásadě je to taková, takový úklid, abychom zajistili, že peníze budou k dispozici na věci, které jsou v jednotlivých oddílech evropského rozpočtu. Největší prvek zde je posílení tří rozpočtových oblastí, eh, Evropský sociální fond, teritoriální soudržnost a udržitelný růst, eh, přírodní zdroje, oddíl 2 nebo kapitola 2 a Evropský zemědělský námořní a rybolovný fond. Tyto transfery, nebo respektive tyto potřeby transferů, posílení, reflektují fakt, že prvky sociální a teritoriální soudržnosti teď se dostaly eh, do plné, eh, jak se tady rádo říká, cestovní rychlosti, tedy jedou na plný výkon a tím pádem účty z těchto fondů eh, se k nám dostávají stále častěji a je potřeba monitorovat, jakým způsobem se bude rozpočet implementovat v tomto roce, velice pečlivě, abychom zajistili, že ty platby na rok 2021 eh, pardon, na rok 2020 budou alokovány řádně. Toto se samozřejmě týká roku 2019. A podobně v případě eh, toho zemědělství, tak i toto je, toto je vlastně minimální procentní úprava, ale je to samozřejmě obrovský rozpočet. A co se týká rybolovného fondu, opět Toto je fond, který tak nějak dohání ještě situaci a to přizpůsobení to reflektuje. A opět bylo by na místě monitorovat budoucí roky. Tato navýšení v platbách jsou kompenzována s ponížením jiných rozpočtových kapitol v různé velikosti, v různé výši, v různých oblastech, kde implementace probíhá pomaleji, než se očekávalo, a nebo kde implementace je pod Eh, očekávanou úrovní. Je to celkem 33 rozpočtových položek. Celkem to posílení je ve výši 255,5 milionů euro a stejná částka proběhla napříč těmi 33 rozpočtovými eh, položkami a já doporučuji, abychom toto schválili. Děkuji, pane Howarthe. Je zde někdo ze stínových zpravodajů, tedy kdo by chtěl vystoupit? Pokud nikoliv eh, eh, komise, také nic. Dobře, takže můžeme hlasovat. A bude to elektronicky, prosím pěkně, zahajuji hlasování. Konec hlasování. A návrh je přijat, 21 hlasů pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Dovolte mi využít tuto příležitost k tomu, abych se trošičku odklonil o naší oficiální agendy a promluvil bych panu Howardovi a e, ostatním třem e, britským členům rozpočtového výboru, vzhledem k tomu, že jsem s panem Howardem hodně úzce spolupracoval, e, tak mi tři pánové tamhle jistě prominou, že budu hovořit přímo k panu Howardovi. Toto je vaše poslední vystoupení, eh, pokud to tak mohu nazvat. Bohužel jsem s vámi měl možnost pouz- pracovat pouze několik měsíců, ale v této stručné době eh, mi bylo jasné, že pan Howard je člověk velice otevřený, velice přímý a velice znalý eh, toho, o čem mluví a má znalosti i daleko širší osobně, a věřím, že mohu hovořit za všechny, přeji vám i třem zbývajícím poslancům rozpočtového výboru vše dobré. Můj otec říkával, že e, stromy do sebe nenarážejí, lidé naopak ano. Takže vám e, přeji vše dobré a jsem si jist, že se opět někdy uvidíme. Unfortunately... Takže teď bohužel zpět do práce. Stále hlasujeme. Nemáme žádné žádosti o transfery pro oddíl 3 a ostatní oddíly. Jinými slovy, můžeme jít rovnou na politiku budov. Nejprve tedy delegace EU a její budova v Pekingu. Dál bych slovo paní Keller aby nás informovala. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Teď jsou to zprávy tři eh, k budovám. První se týká, jak jste říkal, jedné z budov Evropské delegace v Pekingu. Čili to, týká se to služby pro vnější činnost. A my jsme v prvním čtení přeskoumali tuto záležitost v prosinci loňského roku. Jde o to, abychom obnovili proto severní křídlo, ten, tu smlouvu o nájemní, týká se to severního křídla na čtyři roky. S tím, že samozřejmě se čeká na uh, u toho jižního čísla, uh, eh, skřídla uh, eh, na to, až se uh, vlastně postaví nová budova. Je to daleko menší, ale je tam hezký stavební pozemek, který e, postupně umožní sloučit všechny služby na tom pozemku. A ta budova, pro kterou chceme ten nájem rozšířit, prodloužit, tak e, tam je zatím asi 75 e, osob, ještě 50 dalších, ještě 8 dalších z jiných evropských struktur, Evropské eh, eh, investiční banky a Evropského úřadu pro duševní vlastnictví. A ta zpráva zahrnuje některé prvky týkající se nájmu. My jsme chtěli získat eh, určité referenční ceny, které teď na pekingském trhu teď spíš poněkud rostou, to je velice specifický trh, Čili jde o to, co se děje kolem a musíme plánovat realistickým způsobem, co se týče uskutečňování budoucích budov. Čili o 22% stoupne ten nájem, to se zdá být rozumné, respektive to odpovídá charakteristikám pekingského trhu. Další kolegyně, která, Monika Halmaje, která zná velmi dobře eh, tyto otázky, položila mnoho otázek. Zejména jde o to, aby SVČ akceptovala eh, i další instituce, jak si um, ehm, na své půdě, protože celá Evropská unie to musí, tak říkajíc, využít, abychom měli určité synergie. A v tomto ohledu, řekla bych diplomaticky, se, by se situace mohly zlepšit, pokud jde o vztah mezi SVČ a Evropským parlamentem. Ale já doporučuji, abychom to přijali, ale abychom z toho udělali diskuzní bod SVČ, abychom eh, zlepšili eh, a abychom přispěli k přijetí všech našich potřeb, to znamená, aby došlo ke združení našich zdrojů. Mně to přijde naprosto evidentní, zřejmé i z hlediska zájmu našich občanů. Takže já navrhuji, abychom to pojali celostním způsobem a abychom v tomto duchu k tomu přistoupili v dialogu s ESVČ, ale abychom se na to dívali spíše pozitivně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Keller. Adam Holmeier. Paní Holmeier. Vážený pane předsedo, kolegyně Keller, kolegové, kolegyně. V zásadě sdílím názor paní Keller, e, přesto mám jeden poněkud naléhavější dotaz a za druhé, po té, co jsme spolu hovořili, bych si představovala, že bychom Eh, si nejdřív stanovili podmínky pro to schválení, jinak bychom mohli schvalovat bez podmínek, abychom si vyjasnili, jak se věci mají. V první řadě, první otázka je, proč je, ten, ta, ta, je ta evropská budova proč eh, ta nejdražší eh, budova, a to mnohonásobně oproti ostatním budovám různých velvyslanectví. ať už to jsou Malty, budovy Malty nebo Itálie, tam je to nějakých kolem 150, 160, Německo 146, eh, Belgie 140, Rakousko 150 a ostatní. A tato budova je zhruba za 250 za metr čtvereční, což je tedy dost výrazný rozdíl. A proto bych se ráda zeptala, jaký je důvod, proč ve stejné oblasti platíme zhruba o 20% více než ostatní, nebo dokonce o 30% více než ostatní velvyslanectví, která jsou ve stejné oblasti. Za další. Ráda bych se něco více dozvěděla o tom, eh, poté co, eh, poté co eh, služba pro vnější činnost eh, nezacházela s Evropským parlamentem úplně hezky a stanovila nám podmínky. Přitom parlamentu patří budova v Londýně, přičemž tu budovu v Londýně od nás chtějí převzat v podstatě zadarmo, což parlament udělat nechce, na tom jsme se shodli. A vnější, služba eh, chtějí mít eh, zaměstnance Evropského parlamentu jako sekundované eh, zástupce národních států. Jinými slovy, nebyli by to jejich vlastní zaměstnanci, byli by to zaměstnanci členských států, což je eh, otázka, která se vrací do roku 2010. Tam jsme tehdy řešili podobnou situaci ve Washingtonu. Tam jsme totiž také s vnější činností v jedné budově a Eh, samozřejmě služba pro vnější činnost má sekundované experty z různých států, to je jasné, ale je to něco úplně jiného, než když my jako Evropský parlament dáváme k dispozici úředníky pro parlamentní vztahy a pro služby pro eh, europoslance v třetím státě. A za třetí je to tak, že Evropský parlament eh, vypracoval stanovisko, co se týká ASEANu a Africké unie, ve smyslu, že budeme chtít širší parlamentní spolupráci. A tady chceme eh, větší spolupráci s SVČ. To je usnesení Evropského parlamentu. A my jako parlament, a o to mě jde, eh, nesmíme mít eh, horší zacházení než třeba EIB. Nesmíme platit víc, nesmí se po nás chtít víc než po jiných. A proto jsem připravila text, který tyto body zdůrazňuje a vyjmenovává eh, jednotlivá místa, kde se to děje. Máme k tomu písemné návrhy. Eh, jinými slovy to znamená, že pokud by to služba pro vnější činnost podepsala, tak by ta spolupráce byla vyřešena a vyřešen by byl i Peking. Ale pokud Peking necháme být a necháme se sebou takto vymetat, abych tak řekla, tak eh, jsme prohráli. A z tohoto důvodu bych tam ráda doplnila tyto čtyři body. Ten text jsem, jak říkám, připravila a řekla bych, že by toto měla být, měl být předpoklad, respektive měly by to být otázky předpokládající dohodu na politice budov mezi parlamentem, ASEANem, Africkou unii v rámci další parlamentní spolupráce. Já si myslím, že bychom měli získat trošičku větší podporu, protože máme zde určitou nepřátelskou činnost, sice diplomatickou, ale přesto nepřátelskou, Eh, jsou to kroky, které jsou proti zájmu parlamentu a já si myslím, že bychom měli chránit své vlastní finanční zdroje, neměli bychom zkrátka říci, no dobře, tak v službě pro vnější činnost uhneme. Eh, já bych řekla, že tyto čtyři body poměrně, jsou poměrně dostačující, zahrnují i Peking. Ehm, je, stačí zkrátka podepsat smlouvy. Já jsem ty smlouvy viděla, už jsou k dispozici, vyžádala jsem si je, eh, ty smlouvy jsou připraveny k podpisu, akorát je potřeba je podepsat. Takže ráda bych, eh, abychom se jako parlament v tomto podpořili a tyto čtyři body jsem zavedli. Říkám, mám je tady sepsané. Děkujeme vám. Další komentáře? Pan Stefanuta? Já si chci vzít slovo jenom proto, že vím, že ta situace byla poměrně nepříjemná. Já jsem v té kanceláři ve Washingtonu dokonce seděl. V posledním legislativním období parlament řekl, že chce být zastoupen na čtyřech místech po světě. Washington, tam už máme kancelář, tu sdílíme eh, s SVČ a tam ta spolupráce docela funguje. Další by byla bývala v Africe, v Addis Abeba, třetí v Jakartě, tam měla mít na starost jeho východní Asii a za čtvrté to mělo být v New Yorku kvůli OSN. Od té doby však SVČ se neustále snaží eh, tento, tento eh, postup blokovat, nevydává včas víza, aby tam lidé mohli pracovat a já si nemyslím, že toto je dobrá mezinstitucionální spolupráce. Jsem přesvědčen, že tento parlament může hrát lepší roli, samozřejmě ve velice eh, přísně regulované rozpočtové obálce, ale nesmíme se sebou nechat vymetat. Děkuji vám. Další komentáře? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se to snažím pouze pochopit. Je to poměrně eh, obsáhlá diskuse, už jsme o tom hovořili. Eh, už se blížíme hlasování. Je něco tedy, co potřebujeme ještě vyřešit předtím? Děkuji vám. Ještě někdo další? Paní Vasquez Carido z SVČ je mezi námi. A myslím si, že zde je několik důležitých, zásadních otázek, které tu zazněly jednotlivý, od jednotlivých řečníků, takže prosím, dal bych slovo vám, paní kolegyně, abychom viděli, jak nám odpovíte. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům za vystoupení. Já k té prezentaci nemám co dodat, k tomu, co řekla paní Keller. Myslím, že to bylo dobré rezime celého projektu. Skutečně mám k tomu jenom málo co dodat. Otázky, které zmínila paní Holmajer, jsou trochu mimo mé kompetence. Jenom v reakci na tu otázku, proč se jedná o nejdražší pronajímanou budovu, tedy pokud jde o cenu za metr čtvereční, tak eh, nám, eh, podle našich údajů, to tak úplně není. Není to nejdražší budova. Díky mému kolegovi tady mám k dispozici čísla eh, nebo údaje o cenách, které platíme i jinde. Poprosím kolegu, aby mi to zprůměroval. A kdybych jenom tak z hlavy to měla říci, tak by dokonce řekla, že Čína je pod průměrem. Ano, skutečně kolega mi to podpor, teď potvrzuje, platíme 353 euro na metr čtvereční, zatímco průměr je 435 na čtvereční metr. Takže zřejmě došlo k nějakému nedorozumění. Asi by bylo dobré to ještě zanalizovat a dokonce nejdražší delegace má pronájem za 1000 eur za metr čtvereční, takže si myslím, že ten dnešní návrh je trochu mimo. Ano, mohou tady být ambasády, které platí ve stejné oblasti nižší ceny, ale to vždy záleží na tom, kdy uzavřeli tu nájemní smlouvu. Peking je nesmírně volatilní trh. Já to vím, protože jsem město několikrát navštívila a mohu vám říci, že vlastně celé to okolí, celá ta čtvrť se vám před očima mění eh, půl roku tam nejste a najednou vidíte, že eh, tam vyrostly nové vysoké budovy, takže hodně záleží na tom, kdy uzavřete nájemní smlouvu, zda potom nedojde k nějakému prudkému nárůstu cen. Takže když se porovnáte tržní analýzy, což my žádáme od našich delegací, abychom věděli, jaké jsou tendence na trzích, tak potom samozřejmě můžeme srovnat srovnatelné budovy a v tuto chvíli nemohu bohužel vašemu výboru poskytnout konkrétnější údaje ohledně kvality budov, které si pronajímají jiné, budov, jiné delegace, ale je možné, že ty jiné delegace si pronajímají horší, kvalitativně horší budovy a tím pádem platí také méně. Takže eh, bylo by potřeba provést eh, důkladné analýzy a podle našich analýz ty ceny odpovídají průměrnému vývoji na trhu vzhledem ke kvalitě pronajímané budovy. Ještě další věc, o které se zmínila paní Holmajer, i ta je nad rámec kompetencí mého oddělení, takže jak jistě pochopíte, není možné, abych e, se k tomu teď podrobně vyjádřila. Tyto diskuze teď probíhají na úrovni našeho generálního tajemní, tajemníka nebo tajemnice Helgi Schmidt a generálního tajemníka Evropského parlamentu, takže nechci do těchto diskuzí na vysoké úrovni zasahovat. Jenom mohu říci, že snaha vyhnout se nedorozumění určitě tady byla v minulých týdnech po delším období, kdy se obě instituce odmlčely, bohužel. Takže věřím, že vzájemné vztahy se velice rychle v poslední době zlepšily a podařilo se vysvětlit si několik nedorozumění, například ohledně toho, že ESVČ eh, se snaží získat zdarma od Evropského parlamentu nějakou budovu. To, toto nedorozumění se již podařilo vysvětlit a je tady řešení a to vlastně naznačila i paní Holmajer. Jinak bohužel nemám pověření k tomu, abych zde diskutovala ohledně personálních záležitostí, ale mm, eh, my eh, skutečně řešíme eh, sdílení prostora pracovníků s jinými orgány, včetně EIB. Ale i toto je nedorozumění. Je třeba říci, že EIB není součástí evropské delegace, e, jsou v třetích zemích zastoupeni samostatně na základě stanov banky a banka si pak uzavírá smlouvy s hostitelskými zeměmi podle Vídeňské úmluvy a jejich přítomnost tam tedy je zcela nezávislá na přítomnosti Evropské unie takže jejich přítomnost eh, žádným způsobem eh, není závislá na přítomnosti ESVČ, kterou zastupuji. Eh, jediné naše vzájemné uspořádání se týká toho, že se snažíme jim někdy zajistit prostory, přístup k prostorám, ale neznamená to, že jim nabízíme lepší podmínky, nabízíme ty stejné ceny, jaké mají i delegace. Takže jde čistě o administrativní režim, který mezi námi funguje, ale všechny politické vztahy eh, ohledně vz... nebo režimy ohledně vztahu s EIB probíhají na nejvyšší úrovni a toho se netýkají žádné administrativní režimy, které my připravujeme a pak nabízíme případně jiným evropským partnerům. Takže to by bylo ode mě vše. Samozřejmě, že jsem připravená zodpovědět vaše případné další otázky, které se týkají projektu, který předkládá delegace v Číně. Děkuji. Děkuji. Chce na to někdo zareagovat? Text, který navrhuje paní Holmajer, by měl být rozdán všem skupinám. Já jsem o to požádal. Samozřejmě teď nemohu chtít eh, zástupce ESVČ, aby eh, to nějak eh, zhodnotil, ale leda, že by paní Holmajer ještě chtěla vystoupit a pak paní Keller a pak bychom to uzavřeli. Paní Holmajer. Also zunächst... Tak v první řadě k těm cenám i když se snažíte to takto diplomaticky vyjádřit a v tom je eh, SVČ věhlasná, že to velice dobře umí, ty budovy, o kterých jsem hovořila, to jsou, ne, nejsou žádné podhodnocené nebo méněcené budovy, to jsou velvyslanectví zemí. To není tak, že ty ceny, které jsem našla, které jsou ve stejné oblasti, se týkají nějakých eh, méně hodnotných budov za výhodnou cenu. Jsou to italské velvyslanectví, belgické velvyslanectví, portugalské velvyslanectví, rakouské velvyslanectví. Takže to není nějaká, nějaká, ně, nějaká budova někde vzadu ve dvoře. Ráda bych, abychom tu pekingskou budovu mohli schválit, ale přesto bych SVČ ráda podpořila, protože toto je téma, které řešíme už 11 let, tu cenu za metr čtvereční, aby v těch vyjednáváních byla trošku drsnější, protože zdá se, že jiná velvyslanectví nebo jiné delegace evidentně byly schopné vyjednat výhodnější cenu ve stejné oblasti pro své budovy. A toto je, prosím pěkně, oficiální eh, tabulka, tabulka eh, cen prostorů jednotlivých zemí indikující velikost a nájem. Eh, já vím, kde ta velvyslanectví jsou, vím, kde je naše velvyslanectví a proto eh, upřímně řečeno nepovažuji tuto odpověď za úplně uspokojivou, nicméně eh, se nebudu to dále zdržovat. Dále, ráda bych poprosila SVČ ku prospěchu nás všech o toto. Vy jste již v červnu 2019 získali všechna povolení pro prodloužení nájemní smlouvy. My jsme eh, toto, tuto složku dostali až strašně nedávno a bylo by fajn, kdybychom měli více času se na všechno podívat, abychom od SVČ vždy všechno nedostávali na poslední chvíli, kvůli tomu, že údajně jim podklady přišly až úplně na poslední chvíli také prosím pěkně, v červnu 2019 jste už všechno měli a pak nás tlačíte k okamžitému rozhodnutí. Takovýto způsob jednání nepodporuje důvěru, je to spíš takové, eh, takové trošičku zvláštní protože pokud parlament eh, nebude, neschválí Peking, tak eh, to bude jistě problematické pro všechny. Já se omlouvám, Měla jsem pocit, že už jsme tento rozhovor vedli, proto se omlouvám, že vám tento text dávám až takto na poslední chvíli, ale skutečně jde pouze o ty čtyři body. E, řešili jsme to s kolegou z Rumunska, omlouvám se, já nevím, jak se vyslovuje tvoje jméno stále pořád. Stefanu? Aha, tak, takhle, dobře. Takže, takže tak. Já se bojím vždy, že někoho špatně vyslovím. Eh, spletla jsem se u, pro, eh, u kolegy Pexy. Eh, říkala jsem mu, že to je kolega Pekša a to je v češtině prý nadávka, říká paní Holmajerová, ale dobře. Takže pokud bychom mohli toto odsouhlasit, tak by Peking byl automaticky schválen a zároveň bychom mohli prosadit eh, svůj postoj, jakožto postoj parlamentu. Paní Keller, chcete také zareagovat? Já bych chtěla poděkovat kolegům a kolegyním, zejména Monice, která velmi dobře zná tuto tematiku, za jejich dělo, za jejich poznámky. Děkuji eh, také zástup, zástupci eh, zástupkyni služby pro vnější činnost. A ještě doplním několik dalších skutečností. Musím potvrdit, že máme tabulku s různými velvyslanectvími a cenami za metr čtvereční těch velvyslanectví, které jsou nižší než to, co nám bylo navrženo. To je fakt, to je skutečnost. Takže musíme být dělí. Ale jsme v Číně. Neznáme eh, délku eh, eh, toho pronájmu, kvalitu těch budov. Oni nemají Eh, oni mají eh, pronájmy na velmi dlouhou dobu a pak ty ceny jsou úplně jiné, ale to se pak řídí jinými pravidlami. Pravidly. Krom, eh, oproti tomuto, této smlouvy, která je pouze na čtyři roky. Také máme další dokument, který mě trošku uklidnil, a to je dokument služby pro vnější činnost, který popisuje tu, to nabídkové řízení při výběru toho, této budovy měli 13 různých návrhů a pět z toho um, už předtím zvažovali, protože odpovídali k um, charakteristikám um, poptávce. Takže co se týče ceny, tak jsme se víceméně blížíme tomu návrhu. Takže je to spíš jakási realita dnešního trhu s uh, určitými vlastnostmi v kontextu té doby nájmu. A to nás vede k tomu, jak tady paní zástupkyně SVČ správně řekla, je to trh, který eh, se mění velice rychle, velice rychle eh, se také eh, přijímají nabídky a tak dále, takže musíme reagovat, aby to nepropadlo, abychom nemuseli začínat znovu od začátku. Takže pragmatické řešení by bylo souhlasit, s, co se týče Pekingu. A pak je to ještě téma Londýnu. Musíme hlasovat. Nejdřív musíme hlasovat. Ano, jistě, že Londýn, ale nejprv, nejprv bychom vypořádali tohle. No dobře, až potom. Jestli dovolíte. Jde, jde o ten návrh. Paní Holmajer. Do dokumentu. Takže k Londýnu tam bychom uh, tom mohli zvážit, potom prezentovat a co se týče mě, samozřejmě Monika Holmeier zná tuto problematiku mnohem lépe než já. Máme nového vysokého zástupce, máme novou jaksi administrativu SVČ. Takže možná bychom s nimi mohli zahájit diskuze ohledně metodiky. Pravda, že dokumenty jsou předávány na poslední chvíli. Je to jakési nezohlednění eh, zájmu eh, parlamentu, abychom byli zastoupeni aspoň na čtyřech místech. To všechno by si asi vyžádalo, abychom znovu položili tuto žádost služby pro vnější činnost. Paní Holmajer tady odvedla určitou práci, by bylo dobré, abychom to zpracovali, přečetli si to, seznámili se s tím, ale e, každopádně to může nepochybně být dobrý základ pro diskuzi CSVČ. Takže já myslím, že bychom si mohli dát na tuto diskuzi trochu času a pak se vrátit ohledně principů financování budov mimo hranice Evropské unie. Děkuji. Paní Holmajer, prosím. Tak, toto pro mě není možnost. Protože, milá kolegyně Kellerová, my jsme to spolu řešili osobně a říkali jsme, že toto chceme eh, odsouhlasovat společně. Diskuse s SSVČ to není žádný základ pro jednání, to je pouze výměna názorů která probíhá po měsících často velice nepříjemného jednání SVČ a parlamentu. Ve finále my jako parlament musíme jasně říci, že se nenecháme vodit za nos. A prosím pěkně, pojďme toto schválit. Je mi jasné, že SVČ dělá všechno, aby k tomu nedošlo, protože eh, nechce uznat parlament jako samostatnou instituci, protože vlastně neví, s jakým přátelstvím parlament jedná a jak to vypadá mezi námi, eh, jak, jak to vypadá s cenami historicky, jak to vypadá s cenami na trhu. Jinými slovy, Eh, to má být založeno na historických cenách, eh, na místo na reálných aktuálních cenách, které vypadají v Londýně úplně jinak. A kromě toho není možné, aby personál Evropského parlamentu byl vnímán jako sekundovaní národní experti. To prostě nejde. My jsme instituce a Evropská služba pro vnější činnost chce říci, že parlament v jiných zemích eh, vlastně ne, nesmí zastupovat Evropskou unii s jinými, ve vztahu s jinými parlamenty. A to prostě nejde. Evropská služba pro vnější činnost eh, už celé měsíce takto jedná a já jsem toho názoru, že bychom jako parlament měli jednat odpovídajícím způsobem, měli bychom tyto věci odsouhlasit. Bude to nějaká naše reakce, doufejme, že to zrychlí ten celý proces, protože ve Washingtonu máme, eh, jak říkal kolega Stefanu, naprosto férové vztahy, takže je to možné, je to na bázi Lisabonské smlouvy a SVČ se teď snaží pozici parlamentu nějakým způsobem omezit nebo potlačit. A do té míry paní kolegyně Kellerová eh, byla bych velice eh, ráda a omlouvám se, že já jsem myslela, že to už bylo obhájeno, evidentně ne, takže jsem ráda, že jsme si to teďko vyjasnili, ale ráda bych, abychom to skutečně teď začali odhlasovávat, protože jsme už hodně daleko, smlouvy jsou k dispozici a lze je podepsat. Můžeme to udělat v podstatě kdykoliv, není potřeba eh, dostávat parlament pod jakýkoliv tlak. A pokud Peking takto schválíme, bude to, bude to signál pro SVČ, že se budeme bránit a e, to je důležitý signál, který můžeme vyslat a pak může Peking být kdy, kdykoliv schválen. Je to prostě na základě Washingtonu stejný postup pro Ázii, pro Jakartu, pro Addis Abebu. Na stejném základě nechci nic měnit, chci pouze stejné podmínky, jaké máme ve Washingtonu, nic jiného. SVČ chce něco jiného, ty nás chtějí zatlačit do jiné pozice, já chci to samé. Stejně jako ve Washingtonu, to je vyjednávání z roku 2010. A stejně tak to chceme vyjednat zde. Dobře, tak je jasné, že tyto otázky nebyly dostatečně zodpovězeny, tak je jasné, že ta komunikace neproběhla úplně ideálně, ale každopádně teď musíme hlasovat. Jinak to nejde. Takže navrhuji, že bychom hlasovali na dvakrát. Jednak o Pekingu, jenom o něm a potom v druhé části, zda tam připojíme ty čtyři body, které navrhuje paní Holmajer, které budou vlastně podmínkou. Takže nejprve odhlasujeme Peking a pak ty podmínky. Paní Kellerová. Takže já, eh, co se týče hlasování, o toho tomto druhém bodu, tak si trošku kladu otázku, protože jsme se neseznámili s tím dokumentem a tak dále. Když to čtu velice rychle, tam mám pocit, že e, souhlasíme, chceme zachovat přítomnost v Londýně. Dále, jak kolega Štefanuca připomněl, přítomnost v Jakartě, Addis Abebě, Washingtonu a já nevím, kde ještě, co to bylo to čtvrté místo připomíná situaci, připomíná situaci v Londýně. Um, takže musíme přidat ještě ten Londýn, takže jich je vlastně pět. Ehm, takže nevidím tady nějaké zásadní rozdíly, ale jde o to, že bychom to měli možná trošičku jaksi eh, zpracovat, zamyslet se nad tím, dojednat. Byla by škoda. Každopádně mám, mám za to, že je to určitý základ další práce, který můžeme dotáhnout. Ale pokud u příležitosti tedy diskuze z ESVČ, ale vy argumentujete, že ty podmínky by byly, tedy tak, jak jsou teď, na papíře by neměly představovat problém, pak nevím, proč podmiňovat to nějakým způsobem, proč by to měl být problém. Dovolte mi říct si toto. 11.30 se dostaví pan Marič. Mám ještě několik dalších bodů. Že já nebudu pokračovat tuto diskuzi ad eternum opakuji svůj návrh. Budeme hlasovat o Pekingu, o těch dalších bodech jako podmíněné tedy. Madame Guardia Zabal. Paní Guardia Zabal, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bohužel jsem nemohla sledovat celou diskuzi, protože jsem měla jiné jednání, ale každopádně skutečně mi připadá vhodné to, co říká paní zpravodajka, že bychom to měli dobře probrat, takže já bych eh, byla ráda, kdybychom ty návrhy, které máme teď před sebou, mohli probrat a abychom na to měli dostatek času. Teď opravdu není čas na to, abychom si to všechno pročetli, dohodli se mezi sebou lám, i v rámci jednotlivých politických skupin a pak to odhlasovali. Um... Dobře. Takže protože tedy zbývá ještě řada nedořešených věcí, podíváme se na to znovu dnes odpoledne po slyšení s panem Hánem. Já myslím, že to je jedno, jestli budeme hlasovat teď v 11 nebo odpoledne v 5 hodin. Myslím, že do té doby všichni budete mít dost času se těch 20 řádků přečíst. Není to 20 stránek, nýbrž 20 řádek, takže v 5 hodin odpoledne věřím, že budeme připraveni to řádně probrat a vyřešit. takže hlasovat budeme dnes odpoledne ohledně Pekingu. Dostáváme se k dalšímu bodu na programu jednání a to se opět týká politiky budov. Je to tentokrát výměna názorů eh, k budově v Palmerston zde v Bruselu. Paní Keller. Euh, Děkuji. Jde o Frontex anebo jde o ty jesle? Palmerson. Budova Palmerson. To jsou jesle. To je školka. Je to eh, budova Evropské komise, která byla používána za tímto účelem. V podstatě potom se z, z toho stala taková družina poškolní i eh, s možností hlídání dětí. Navrhuje se tu, je tu předběžná, pouze předběžná informace. Navrhuje se tu, aby se tu eh, eh, znovu jak si rekonstruovala eh, tato budova, protože to potřeba renovovat. Jsou tam malé děti. Nemáme zatím příliš moc informací. A bylo by fajn ze strany všech partnerů, kdyby bylo nějaké včasné varování. Už teď máme poměrně dobrou složku, abychom na tom mohli klidně pracovat. S ohledem na tu finální prezentaci umožní nám to tam mít ehm, děti jak z komise, tak z dalších, ehm, z dalších institucí, tedy děti zaměstnanců těchto institucí. A ehm, je, bylo, bylo by, je dobře, že tedy komise postupuje, co se týče toho, těchto projektů. Euh, k zbývajícímu času nebudeme probírat toto podrobně, vrátíme se k tomu později. More information is available. Později se tedy na to podíváme, až budeme mít další informace. Paní Keller má na starosti také budovu ve Varšavě, což je ústředí. Ano, tam jde o stavbu nové struktury, nové budovy pro ETIAS. Nová služba či systém informační pro data tedy v oblasti výz a operační řízení, tato budova, kde budou určité IT zařízení a zaměstnanci, bude se používat 24 7 a takže vlastně non-stop a aby bylo možné, možný přístup v reálném čase k těmto datům. A bude to vlastně nedaleko od sídla Frontexu ve Varšavě. A spolupracují také s EULISA, protože tu určitá interoperabilita mezi těmito databázemi. Také je to včasné varování. Nebude to poslední, co se týče Frontexu, protože oni budou rozvíjet dál svou činnost, aktivitu v příštích letech to už se počítá, s tím už se počítá v, v rozpočtu 2020, ne vždy ve Varšavě, ale v jiných členských státech, protože tam jsou různé projekty na různých místech a Frontex nám předložil strategii 2019 až 2024. Obdrželi jsme to velmi nedávno, takže jsme zatím ještě neměli možnost to plně zohlednit, ale předáme to poslancům. Je to velice zajímavé z hlediska plánování z hlediska posilování pravomocí Frontexu a vůbec všech souvisejících struktur, včetně ETIASu. Takže příznivé stanovisko a myslím, že bychom to mohli provést poměrně rychle. Děkuji. Platí to tež, co jsem říkal ohledně budovy Palmerston. Vrátíme se k tomu později. Další bod na programy, to je Evropský semestr pro koordinaci ekonomických politik a tady předám slovo paní Marké, aby nám představila krátce své stanovisko. Děkuji vám, pane předsedo. Správně jste řekl, že to bude jenom stručné představení. Jedná se o stanovisko, takže jsem k tomu přistoupila minimalisticky. Je možné zasílat pozměňovací návrhy, a to až do 28. ledna. V tomto stanovisku zmiňuji sedm bodů. Jde o návrhy, které bychom chtěli zapracovat do závěrečné zprávy, kterou má na starosti výbor Ekon. V prvním odstavci eh, říkáme, že Evropská unie potřebuje udržitelný růstový model, který by reagoval na výzvy, s nimi se potýkáme v oblasti životního prostředí, digitalizace, demografie či klimatu. A navrhujeme že by Green Deal měl mít tomu odpovídající e- ekologickou růstovou strategii pro Evropu. V druhém odstavci říkáme, že víme, jaký dopad tyto výzvy budou mít na naši společnost. Ty dopady budou obrovské, zejména pokud jde o sociální práva a nerovnosti. Takže proto v tom druhém odstavci uvádím, že v rámci evropského semestru bychom měli také implementovat zásady Evropského pilíře sociálních práv. Podobně při řešení stejných problémů bychom měli vzít v potaz, že evropský semestr by měl řešit také indikátory udržitelného rozvoje, a to v jednotlivých těch zprávách pro jednotlivé země nebo v těch doporučeních, respektive doporučeních pro jednotlivé země. Pokud jde o zprávu o výkonnosti jednotného trhu, tak tyto zprávy by měly uvádět výhody jednotného trhu pro všechny členské státy a pro Evropu jako celek. Tyto zprávy by měly upustit eh, od toho dosavadního dělení na čisté přispěvatele a čisté příjemce. Pak další věc, o které hovoříme, to jsou klimatické cíle. Uvádíme, že je potřeba, aby komise zapojila Evropský parlament do definování metodiky, kterou se budou stanovovat výdaje související s klimatem a mainstreamingem biodiverzity. Klíčové je to, že tu metodiku potřebujeme, ta musí vzniknout, ale musí to být metodika transparentní a zároveň komplexní. Takže pokud máme nějaké kvantifikovatelné cíle, tak je potřeba mít metodiku, která nám jasně ukáže, jak se k těm cílům dopracovat. A tady do této práce přípravy té metodiky musí komise zapojit parlament. V šestém odstavci vycházíme z toho, že evropské regiony mají um, různá východiska a startovní čáru, pokud jde o emise CO2. Takže v tom mechanismu spravedlivé transformace, kterou, který komise navrhuje, eh, bychom měli přistupovat skutečně inkluzivně a spravedlivě ke všem evropským regionům. A v sedmém bodu vyzýváme komisi, aby prohloubila demokratickou odpovědnost evropského semestru. Děkuji. Děkuji. Chce někdo ze stínových zpravodajů vystoupit? Pan Ressler, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce za zprávu i vysvětlení. Je opravdu důležité, abychom měli takovéto nástroje, jako je evropský semestr, které přicházejí s koordinací ekonomických a, a dalších celoevropských politik. Ze svého pohledu to vnímám tak, že je naprosto zásadní eh, eh, vyzývat členské státy k tomu, aby prováděly strukturální reformy, zejména v období inovací, digitalizace, eh, kdy se zdůrazňuje udržitelnost, protože to povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a Eh, podílu ekologie v ekonomice. Pokud jde o rovnost, inkluzivitu a spravedlnost, i tato témata jsou velice důležitá pro všechny evropské regiony, takže je to dobře, že je to obsaženo v tom stanovisku. Pokud jde o zelenou dohodu Green Deal a růstovou strategii, to by mělo pomoct členským státům reagovat na environmentální i ekonomické výzvy. Dále věříme tomu, že modely, které e, řeší to, jak se vypořádat s demografickými výzvami, jsou více než potřeba a ty by v tom novém e, modelu udržitelného rozvoje určitě měly být zapracovány. při la consultation... Drzí kolegové, po té konsultaci zprávy paní Lalivy a paní Marquez mám k tomu několik výhrad. Ne tolik to, co se týká makroekonomických záležitostí, kde je poměrně nízká eh, míra růstu 0,4 a eh, nízká míra inflace. A Francie a další, kteří mají větší zadlužení nad 80%, nezaměstnanost, která je samozřejmě pozitivní, ale je to, eh, musíme to brát v kontextu lidí zaměstnaných na částečný úvaz, eh, úvazek. Každý pátý Evropan je ohrožen chudobou a jde o návrhy eh, z o vytvoření samostatného eh, z vlastních zdrojů, samostatného rozpočtu pro eurozóny. To by zahrnovalo určité rozpočtové transfery v případě asymetrických šoků. Ale jakožto francouzská poslankyně chci upozornit na Eh, projekt, který by mohl stát Francii několik miliard eur. Je to několik kolegů, kteří nám vysvětlují, že eh, země, které přispívají, mají, eh, které jsou čistými příspěvci, využívají vnitřní trh, ale to se týká pouze Německo. My trpíme dvakrát ve Francii, jenom přicházíme o miliardy v důsledku evropského rozpočtu, ale kromě je tu také velký obchodní schodek. Takže co se týče sociální fiskální harmonizace, jako Evropská unie má takový talent, že se snaží řešit problémy, který, které sama vytváří. vytváří, vytváříme vnitřní trh, kromě jsou země, které mají různé ekonomické eh, divergence, no a pak se to musí řešit. Říkáte, že musíme koordinovat národní politiky, tím, že harmonizujeme fiskální um, otázky a že budeme stanovovat také minimální mzdu. Ale já mám také určité pochybnosti. Jde o doporučení, které komise dává členským státům. Jsou to takové spíš direktivní doporučení, aby národní vlády měly, eh, byly pobízeny eh, toto implementovat strukturální reformou a tak dále. Ale také jsou tím eh, zavázány, zavázány prostřednictvím postupu nadměrného deficitu musíme konstatovat, že stávající reforma důchodů je mezi těmi specifickými doporučeními pro jednotlivé země z roku 2018 a 2019. A z tohoto titulu, jestli eh, by si mohl dovolit, tak myslím, že žádná nadnárodní instituce nemůže vědět líp než stát, co je dobré nebo špatné pro jejich ekonomiku. Děkuji. Merci, monsieur le président. Je, je... Děkuji. Já chci poděkovat paní Vasquez za stanovisko je to stanovisko, které plně zapadá do politiky nové komise, která se snaží ozelenit eh, rozpočtový proces a to, to je samozřejmě pozitivní. Je to pozitivní vyvážené stanovisko, jak z hlediska těch environmentálních faktorů, tak i z hlediska toho, aby nikdo nezůstal stranou. A, takže jsou tu ty principy, které eh, vyplývají z toho sociálního pilíře a je to solidní um, sociální rozpočtový projekt a samozřejmě včetně těch vlastních strojů. A jedině tím, že budeme pracovat na těchto parametrech, může Evropská unie um, řešit klimatické, digitální, demografické výzvy. Pokud chceme transformovat Evropu, v, ve vedoucí kontinent, co se týče klimatických změn, získá inovace a konkurence schopného podnikání, musíme zlepšit naší, náš systém sociální ochrany nebo udržet, udržet a potřebujeme eh, k tomu samozřejmě rozpočet, který bude odpovídat těmto ambicím. A to, eh, paní, eh, to vyplývá i ze stanoviska paní zpravodajky. Ehm, je tu odkaz na ehm, různé prvky nebo jednak investice pro udržitelnou Evropu, jakožto doplněk toho ehm, jaksi té zelené eh, dohody, a to jak eh, z hlediska zaměstnanosti, i digitalizace z hlediska nutnosti zajistit rovnost, důstojnost práce a eh, o snížit chudobu. A samozřejmě odkaz také na solidaritu mezi hospodářstvími, než abychom hovořili o čistých příjemcích a, a, a e, dárcích. Musíme také potírat um, fiskální uh, delikty, daňové úniky uh, prostřednictvím společného úsilí na evropské úrovni. A je tu ta část evropského rozpočtu, která je věnována klimatickým otázkám, kde je potrženo, že příští víceletý rámec musí Ehm, obsahovat i fond pro eh, spravedlivou transformaci a konečně musíme zdůraznit také to, že mechanismus eh, tého, té spravedlivé transformace, který má omezit sociální dopady té ekologické transformace, musí být vybaven dostatečným rozpočtem pro to, abychom zajistili to, jak jsem řekl, adekvátní tran, eh, přechodné období. Yes. Uh, Pan Andersen, ano, děkuji. Souhlasím s paní zpravodajkou. Jako Renew možná předložíme některé pozměňovací návrhy k ekonomickému modelu u klimatického pilíře a sociálního pilířu. Nebudu všechny argumenty opakovat, protože kolegové je již zmínili, jenom zdůrazním, že je důležité, abychom pracovali na novém ekonomickém modelu a zdůrazňovali, že potřebujeme změnit to, jak vnímáme ekonomiku. To se také týká diskuze o, o e- evropském semestru obecně, ale můžeme to zmínit již v tomto stanovisku. Možná to není přímo náš úkol, ale já tady vnímám i vazbu na diskuzi o daňových pravidlech a co by mělo být součástí těch daňových pravidel a co již nikoliv. E, o tomto jsme e, Viděli jsme, že o tomto se objevily určité diskuzi v médiích začátkem tohoto týdne, takže je to trochu kontroverznější téma než e, témata jiná týkající se EU, ale myslím si, že pokud bereme naše cíle vážně, tak je potřeba o tom jednat a pokud možno zapracovat to do tohoto stanoviska. Děkuji. Děkuji, paní Amon. Smysl evropského semestru je koordinovat evropské politiky, abychom předcházeli makroekonomickým nerovnovahám. Paní Marquez přesně odkazuje ve své zprávě na demografické výzvy. A já bych se nad tím chtěla trochu pozastavit. Demografie na jihu Evropy stagnuje částečně proto, že prostě lidé mají méně peněz, ale na východě se hroutí vzhledem k intraevropské migraci. Například Rumunsko přišlo o pětinu obyvatel. Chorvatsko, Bulhar, eh, Bulharsko, mezi 5 až 10 obyvatel jsou mladí lidé. Takže tady hrozí skutečné riziko z hlediska financování. Je to znepokojivé také v balských státech. A tato demografická rozmanitost prohlubuje ekonomické nerovnováhy, eh, které skutečně hrozí. Tyto demografické transfery jsou ekonomického charakteru. Například eh, eh, rumunský doktor, do kterého stát investuje, on potom odjede do Francie, aby řešil nedostatek těch doktorů ve Francii. To je v podstatě transfer finanční z východu na západ. A to musí být kompenzováno. Tento brain drain, odliv mozku musí být kompenzován, abychom napravili tuto nerovnováhu. Eh, samozřejmě, politika soudržnosti to není žádná charita, je to systém kompenzace. Děkuji, paní Marquez, za to, že jsem dala tuto demografickou výzvu v této zprávě a já myslím, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů to můžeme ještě dále zlepšit. Nějaké další poznámky? Pan Papadimulis, prosím. Děkuji vám, pane předsedo chci poděkovat paní Marquez. za návrh stanoviska. Již teď došlo ke změně názvu z roční analýzy růstu na roční strategii udržitelného růstu protože eh, je tam zakomponován eh, ten Green Deal, ta zelená dohoda. Ale to není eh, jediná změna. Kromě toho názvu bychom se měli zaměřit také na to, že se jedná o třetí cyklus evropského semestru a tudíž je potřeba se zamyslet nad celkovou změnou koncepce Eh, tohoto semestru, tak aby růst eh, nikoho mm, neopomíjel a byl skutečně eh, inkluzivní. Takže nesmíme zapomínat na sociální dimenzi, kde došlo ke zhoršení v rámci eurozóny i EU. Celkově došlo k nárůstu sociálních a ekonomických nerovností. Kolegové přede mnou již některé ty věci zmínili v souvislosti s kohezí a odlivem mozku. Takže Již nyní jsme svědky určitých signálů, které eh, znamenají, že bychom měli před, mm, komponovat eh, evropský semestr. Dochází ke zpomalování ekonomiky, zhoršování sociálních a ekonomických ukazatelů. Paní Marquez ve svém stanovisku zmiňuje, že je potřeba hledat nové cíle pro evropský semestr a propojit je s cíly udržitelného rozvoje OSN. Ale kvůli tomu je potřeba změnit priority. Takže jménem naší skupiny předložíme pozměňovací návrhy, abychom mm, toto mohli lépe zohlednit. Děkuji.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 Ale v souvislosti s tím tvrdíme, že východisko pro e, naše jednotlivé e, akce v této oblasti se různí podle občanů e, a odkud jsou. Podívejme se na minimální mzdu. Tady se chce zavést evropská minimální mzda z nejrůznějších důvodů, Hovoří se o nových fiskálních pravomocích Evropské unie, což podle našeho názoru je kompetence členských států, takže tady jsme proti, ale je jasné, že o růstu můžeme diskutovat. Růst je totiž velice důležitý. v těch různých transformačních procesech v členských státech se objevují regiony, které, se na, které jsou na tom lépe nebo hůř než jiné. A proto chceme tento transformační mechanismus, který má zaručit všem podporu v rámci společenských změn a spravedlivou transformaci pouze pokud ta transformace bude zahrnovat i ty, řekněme, znevýhodněné regiony po druhé světové válce, jedině tehdy bude spravedlivá. A jde o celou Evropu, střední Evropu, východní Evropu a o všechny regiony, kde žijí občané, kteří bez svého zavinění se ocitli ve složité situaci. Hovoříme tady o reálných situacích. Máme na mysli země zcela konkrétní, přičemž ta transformace může být spravedlivá pouze pokud se soustředí na konkrétní druhy regionů. Je zásadní, aby Evropská unie byla lídrem a my podporujeme veškerou činnost v této oblasti, ale buďme realističtí, prosím pěkně máme trošku dojem, že jsme investovali mnoho, ale zatím to vůbec není vidět. Děkuji, takže prosím už závěr, eh, ale stručně, protože pan Marič už klepe na dveře. Ehm, e- ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla už jenom poděkovat všem vystupujícím za jejich příspěvky. Jednak eh, bych ještě zdůraznila, že se jedná o stanovisko, protože odpovědným výborem je tady výbor Ekon. Takže, jak už jsem řekla na začátku, jde nám o to připravit návrhy v podobě stanoviska, které bychom byli rádi, aby hlavní zpravodaj ve výboru Ekon do své zprávy zakomponoval. Ještě, pokud dovolíte, doplním, že byť se jedná pouze o stanovisko, máme díky tomu možnost eh, probrat i v našem výboru téma, které je pro nás, pro všechny, velice zajímavé a má veliký rozpočtový dopad. Eh, jde zejména o dopad eh, zelené dohody na VFR a vlastní zdroje. Takže děkuji tímto všem za jejich příspěvky. Zazněly tady i návrhy na pozměňovací návrhy, které si přejete podat. Připomenu tedy, že tak prosím učiníte do 28. ledna. Ještě jednou vám všem děkuji. Děkuji za návrhy, které jste nadnesli. Děkuji. Body 10 a 11 přesouváme na dnešní odpoledne vzhledem eh, k tomu, že teď eh, máme na řadě pana komisaře. Probereme je po bodu o Evropské investiční bance. Ještě připomínám, že odpoledne budeme také hlasovat o Pekingu. A je potřeba, abychom měli dostatečné kvorum, aby bylo možné k hlasování přistoupit. Děkuji a nyní přivítáme pana ministra Mariče. Znovu obnovíme naše jednání a já vítám vřele pana Dravko Mareče. Já ho nejenom vítám, ale děkuji také, že přijal naše pozvání. Pan Marič je ministrem financí a náměstek premiéra nebo viceministr vicepremiér tedy, a samozřejmě také předseda Ekofinu, e, teď po dobu rotačního chorvatského předsednictví. Tato návštěva je pozitivním signálem, co se týče chorvatského předsednictví a duchu spolupráce mezi našimi institucemi a to v mnoha různých oblastech a odpovědnostech. Několik důležitých složek, které spadají do působnosti našeho výboru, buď probíhají nebo začínají za chorvatského předsednictví, například víceletý rámec, vlastní zdroje, ale také souvisící nástroje v oblasti měnové unie, právního státu, zelená dohoda neboli Green Deal a postup vedoucí k přijetí rozpočtu pro rok 2021. Jsme si dobře vědomi toho, že ne všechno spadá do působnosti ECOFINu a chorvatské předsednictví musí interagovat s německým předsednictvím, co se týče rozpočtu pro rok 2021 a s předsedou rady, co se týče víceletého rámce. Ale i tak, pane Marič, jsme zvědaví na představ, vaše představení priorit a na to, jakým způsobem bude plánováno chorvatské předsednictví v oblastech, které jsem teď zmínil a já vám eh, nyní s potěšením předávám slovo. Děkuji, pane předsedo, cení poslanci a poslankyně výboru eh, Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi nesmírností a potěšením eh, dnes před vás předstoupit a oslovit vás s něko, několika slovy na úvod. Že jsme vlastně nejmladší členský stát Evropské unie, je to poprvé, kdy jsme nyní stojíme v čele rady a samozřejmě kromě všech dalších pozitivních emocí, které jsou s tím spojeny, tak vidíme to tu obrovskou dávku práce, kterou si nabrali lidé u nás z doma v Zagrebu i zde v Bruselu. Těšíme se na naše předsednictví. Včera jsme měli první zasedání rady, které vedl jeden chorvatský ministr a myslím si, že to proběhlo dobře, takže zatím, zatím to jde. Tohle je mé druhé veřejné vystoupení dnes eh, v Evropském parlamentu. Já jsem hovořil eh, s výborem Econ a Omlouvám se tudíž za případné opakování nějakých bodů, pokud jste někteří, někteří z vás byli na tom ekonu. Bylo to velmi dobré z hlediska diskuze a jak řekl pan předseda, šlo zejména o to, aby jsme odpověděli na co z nejvíc otázek souvisejících s danými tématy, ale samozřejmě kapacita předsednicí, zejména co se týče víceletého rámce a rozpočtu. Víme, že ten začátek je trošku omezený. Víme, že v oblasti Evropské rady v podstatě čekáme na politické pokyny. Ale byl bych samozřejmě rád, kdybychom rozvinuli několik otázek a Rád bych také od vás obdržel eh, zpětnou vazbu. Já stručně uvedu rozpočet a finanční priority chorvatského předsednictví a následně můžeme přijít k otázkám a odpovědím. Procházíme velmi zajímavou dobou. To je samozřejmě relativní, ale je to, je to zajímavá doba pro Evropskou unii. Začali jsme nový instituční cyklus, budeme spolupracovat s novou komisí a Evropským parlamentem. Naše předsednictví s pomocí členských států, komise a Evropského parlamentu je eh, důležitým momentem. Já chci nejprve potrhnout naše základní moto Silná Evropa ve světě výzev. To je něco, co lze snadno přeložit. Jak se transponovat si to do stávajících okolností. Jak jsem řekl, zahajujeme nový instituční cyklus a my se všemožně vynasnažíme, abychom odváděli naši práci nejenom dobře, ale také konstruktivně s pozitivními výsledky a výstupy na konci našeho předsednictví. Jaké jsou naše e, základní priority? Jsou tu čtyři klíčové priority a paralelně s nimi úzce e, související jsou otázky, které chceme nastolit jako něco, co je důležité pracovat v Ruskou unii, nejen pro nějaký omezený počet zemí. Začnu těmi globálními prioritami. První je Evropa, která se rozvíjí. Budeme prosazovat vyvážený inkluzivní rozvoj Evropské unie a přitom se snažit rozvíjet demogra- čili řešit demografické změ- eh, výzvy, kterým Evropská unie čelí. Budeme podporovat eh, silnější vnitřní trh prostřednictví soudržnosti a konvergence a při zohledňování nutnosti udržitelného růstu a řešení neustále e, e, výzvy klimatických změn. Samozřejmě zahájíme diskuze o nové zelené dohodě pro Evropu. Pro, důležitá je Evropa, která je propojená, čili abychom přispěli ke konektivitě, jak dopravní, digitální, tak energetické a přitom řešit výzvy související s novými technologiemi a digitalizací také se budeme snažit podporovat další iniciativy, které budou přispívat k silnějším vazbám mezi evropskými občany prostřednictvím sportu, tělovýchovy, vzdělávání, kultury a tak dále. Další prioritou je Evropa, která chrání. E, tím, že zajistíme bezpečnost našich občanů vnitřně i externě, budeme pracovat na uceleném přístupu k migraci a také nových strategických pokynech v oblasti bezpečnosti a spravedlnosti. A v neposlední řadě je tu také Evropa, která má vliv, která má přední úlohu eh, i ve světovém měřítku. Budeme hostit summit pro západní Balkan, Balkan v Zagrebu a také summit východního partnerství. Jsme si vědomi transformující síly procesu přistoupení, proto budeme nadále aktivně podporovat rozšiřování Evropské unie při plnění všech kritérií členství. A při řešení těchto priorit budeme potřebovat také vaši finanční podporu, ať už v kontextu víceletého rámce, nebo také v kontextu um, jednotlivých rozpočtů. Ehm, víceletý rámec se všemi jeho návrhy je rovněž jednou z priorit našeho předsednictví, ale jak jste si vědomi, je to nyní v rukou předsedy Evropského, eh, Evropské rady Charles, Charlesa Michela. To znamená, že role, role předsednictví je omezená. Ale my budeme snažit pokročit ve vyjednávání v sektorových legislativních návrzích, tak abychom umožnili hladký přechod mezi stávající generací programů a tou novou. Co se týče víceletého rámce, tak my, to předsednictví, chceme budovat silné vztahy s Evropským parlamentem a budeme i nadále pokračovat v zavedeném postupu výměně názorů s parlamentem před i po radách, kdy bude na pořadu jednání víceletý eh, finanční rámec. Budeme sdílet informace, abychom posilovali naši spolupráci a jakmile obdržíme pokyny od Evropské rady, tak chorvatské předsednictví také zahájí novou fázi přeskoumávání legislativních návrhů článek po článku, těch, které eh, tvoří balíček o vlastních zdrojích. Co se týče ehm, ročního rozpočtu na rok 2021, tak to bude první v tom víceletém rámci. Rada momentálně připravuje své pokyny pro rozpočet 2021, ty budou představeny zástupcům tohoto výboru na jarním trialogu. Roční postup pak nastartuje, jakmile komise předloží svůj návrh rozpočtu. Práce za, za, ze strany rady bude vedena budoucím nebo příštím německým předsednictvím. A nyní eh, bych se stručně vyjádřil také v oblasti legislativních eh, složek, eh, které by se mohly těšit vašemu zájmu. Takže v 9. října jsme eh, obdrželi pokyny od euroskupiny, pracovali jsme na tom pro, programu na podporu investic. Podělili jsme eh, se s vámi o znění, i když zatím to není oficiální pozice rady. Základní eh, stavební bloky již existují. A my jsme přesvědčeni, že zpráva Evropského parlamentu by mohla na tom dál stavět. To by významným způsobem posílilo práci spolulegislátorů, ale také by to dalo Evropské unii nástroje na podporu strukturálních reform a investic. Právě jsme měli velmi podrobnou debatu eh, na předchozím výboru v Naekonu o naléhavosti a povědomí ohledně toho, jak stimulovat potenciální růst Evropské unie a jednotlivých členských států. A závěry jak um, od poslanců i nás, jakožto předsednictví, jsou jasné. Musíme podpořit všechny prvky, které posílí strukturální reformy na evropské úrovni. To je zcela žádoucí. A um, co se týče tohoto programu na podporu investic, tak mi dovolte jen pár slov k těm nejvýznamnějším změnám oproti předchozím návrhům komise. Na jedné straně ten nástroj naplní reform byl eh, částečně eh, nahrazen ten konvergenčním a konvergenční reformní nástroj pro mm, eh, oblast mimo eurozónu byl nahrazen tou, tím konvergenčním nástrojem a byly provedeny některé drobné změny v technickém nástroji. Vítáme také společné, společný závěr, kterou jsme dosáhli s Evropským parlamentem ohledně sladění stávajících finančních nástrojů v rámci programu Invest EU, kde budeme i nadále pokračovat na, této, eh, na práci na této složce, pokud nám to víceletý rámec dovolí. Takže pane předsedo, svým poslanci a poslankyně, eh, jsme teprve na eh, po samém počátku našeho předsednictví, ale je naší ambicí a zájmem dospět dosáhnout maximálního pokroku v rozpočtových otázkách v příštích měsících a budeme tak činit konstrukt, v konstruktivním duchu ve plné spolupráci s Evropským parlamentem. Tolik můj nástin a jsem vám k dispozici pro jakékoliv eh, otázky. Děkujeme, pane Marič, za váš úvod. Co se týká postupu v rámci této schůze, navrhuji, že bychom nejprve dali slovo koordinátorům rozpočtového výboru a poté, pokud budeme mít čas, protože musíme dodržet konec ve 13 hodin, tak bychom pro, provedli proceduru catch the eye, ale jak říkám, jenom když nám zbyde čas. Pan Fernandeš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu mluvit portugalsky. Vítejte, pane ministře. Jsem si jist, že budeme partnery. Vaše priority totiž odpovídají našim prioritám. Soudržnost je zásadní, konvergence je velice důležitá, víceletý finanční rámec. No, chtěli bychom zajistit, že budeme mít řádnou dohodu a dohodu o víceletém finančním rámci budeme mít pouze pokud budeme mít nové vlastní prostředky. Trváme na tématu vlastních prostředků a na reformě jejich systému. Má otázka je, jakou roli hodláte hrát v tomto procesu přičemž eh, cílem je i víceletý finanční rámec. Ehm, co si myslíte o návrhu parlamentu? Řídili jsme se správnou metodikou? Hovoříme o 1,3 eh, hrubého národního důchodu, ale to číslo 1,3 to nám nespadlo z nebe. Ehm, bez mikrofonu. To číslo je výsledek objemu peněz potřebných pro všechny politiky a programy sečteno jednotlivě, prosím pěkně. Je potřeba zajistit eh, nějaký obsah té politiky. Nemůžeme, mít, nemůžeme eh, umožnit, aby se seškrtala soudržnost, aby se seškrtaly výzkumné programy, aby se za, zaškrtala konvergence, a pak je tady ještě jeden princip, u kterého by mě zajímal váš názor. Nová politika musí mít nové zdroje financování, nové, nové prostředky, nové programy, nové priority. To všechno potřebuje nové dodatečné prostředky. Co si myslíte o těch největších nástrojích, tedy o tom eh, rozpočtovém nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost. Tak, jak je to navrženo teď, to vypadá, že to pomáhá bohatým zemím víc než ostatním, aby konvergovali. můžete počítat s naší plnou podporou, že tedy budeme chtít rychlou dohodu o víceletém finančním rámci a doufám, že se zastanete návrhu parlamentu a naší metodiky. 1,3 hrubého národního důchodu to není jen ambice. To je to, co EU realisticky potřebuje. Děkuji vám. Děkuji. Paní Gardia Zaval. Děkuji. Pane předsedo, vítejte. Pane, míst, pane ministře na našem eh, výboru. Já nebudu opakovat to, co jsem již říkala na výboru Ekon, eh, ale navážu přeci jenom na to spoždění, které máme eh, u toho nástroje, který mám na starosti. My jsme neustále čekali, jaké budou výstupy z euroskupiny, protože nemělo smysl, abychom my pracovali na návrhu Evropské komise, když na radě a euroskupině by potom nakonec ten návrh hodně přepracovali. Takže proto jsme byli trochu paralizováni ve své práci a zároveň jde také o to, že tento program závisí na vyjednání VFR. Jde o ty konkrétní částky, které budou jiné samozřejmě a nemá smysl, abychom tady měli program pro investice s konkrétními částkami, když ty by se potom měnily stejně jako priority. A především jde o to, že ten vyjednavací box eh, VFR, když hovoří o našem programu, tak obsahuje naprosto zásadní body, klíčové body, které se musí vyjednat mezi parlamentem a radou na základě eh, vlastního nařízení. A pokud nemáme konkrétní čísla, tak nemůžeme pokročit VFR a pokud ty hlavní východiska a kritéria jsou obsažena v negoboxu a o tom by mělo jednomyslně eh, měla jednomyslně rozhodnout rada, tak samozřejmě ta situace je nesmírně komplikovaná. Eh, VFR zatím dispozici není a odvětvová nařízení také závisí na předsednictví a tak eh, nevím, jak vlastně k těm vyjednáváním nyní přistoupit. Thank you very much. Děkujeme. Paní Aje. Monsieur le ministre, bonjour et merci. Oui, pane předsedo pane ministře. Děkuji, že jste nám dal tuto příležitost eh, s vámi hovořit. Je tu několik eh, prvků, s nimi se chci na vás obrátit. Poslední aktuality Evropského parlamentu, co se týče vyjednávání víceletého finančního rámce z prosince, to bylo rozhodnutí konference předsedů eh, zmrazit vyjednávání a mě by zajímalo, jak chorvatské předsednictví reaguje na toto silné rozhodnutí konference předsedů s ohledem na um, urychlení diskuzí na sektorové úrovni. Jedna eh, z posledních informací je rozhodnutí výboru Regi smrazit diskuze o politice soudržnosti. A tím se dostávám k druhé otázce. Politika soudržnosti. To je politika, kterou Chorvatsko velmi hájí. A v tomto ohledu je pozice Chorvatska velmi sladěna s eh, pozicí Evropského parlamentu v tomto tématu i v dalších. A tudíž moje druhá otázka. Jak vnímáte, jak byste chtěl eh, jak si, eh, použít nás jakožto spojence, abyste prosadil pozice, které hájíte vy, jakožto členský stát, které jsou vám velice blízké. Teď k vlastním zdrojům. Ve vašem pracovním programu naznačujete, že se bude zaměřovat na dokončení vyjednávání o vlastních zdrojích. Znamená to, že vlastní zdroje budou řešeny na rovné úrovni jako další výdaje. A my víme, že eh, tedy jde o to, jestli ty diskuze skutečně dospějí ke, eh, až do konce vyjednávání. A jedna věcná záležitost, můžete nám říct něco více o tom, jak se díváte na tu reformu vlastních zdrojů, je, jste již pochopili, bylo připomenuto, že to pro Evropský parlament zcela zásadní. Ještě poslední bod k programu chorvatského předsednictví. Vy zdůrazňujete, že předsednictví se bude snažit o eh, spravedlivé danění, ehm, digitalizace našich ekonomik a boj s daňovými úniky. Jak hodnotíte roli evropského rozpočtu eh, v těchto dvou oblastech při dosahování těchto cílů a jak přesvědčíte zatím váhavé kolegy? Merci bien. Mr. Děkujeme, pan Andresen. Děkuji vám mnohokrát, pane Mavriči. Jsme velice rádi, že jste mezi námi. Myslíme si, že můžete hrát velice zásadní roli co do vyjednávání o víceletém finančním rámci. Samozřejmě spíš u těch sektorálních programů než u víceletého finančního rámce jako takového, ale hrát budete důležitou roli a v souvislosti s ostatními státy, eh, se kterými jsme se museli vypořádávat v minulosti, je vaše země velice důležitá, protože vy jste měli jiné, jiná stanoviska jako čistí plátci, ale eh, teď tady je takový nový rozměr a v této debatě vás potřebujeme. Proto jsme rádi a těšíme se na spolupráci. Pro nás rozpočet nejsou pouze čísla, jsou to také hodnoty. A já bych se rád zeptal na úplně jiné téma. Rád bych se vás zeptal na jednu z vašich priorit. Vy jste řekl, že chránit Evropu je jedna z vašich priorit předsednictví. Všichni víme, že nevládní organizace a také Evropská rada pro uprchlíky a exulanty informují o takzvaných nelegálních pušbecích, to znamená násilnému navracení uprchlíků do třetích zemí a e, hovoří se také o financování migračních programů na chorvatských hranicích, kam jde spousta peněz. Takže má otázka je, pokud souhlasíte a řekl bych, že souhlasit budete, že rozpočet to jsou také hodnoty, a musíme přemýšlet také o základních lidských právech. Rád bych vás požádal o komentář e, na téma těchto zpráv od nevládních organizací, které informují o katastrofické situaci na chorvatských hranicích. Rád bych slyšel, jaká je pozice chorvatského předsednictví, co se e, v souvislosti také s určitými vyjednáváními, která nás čekají v souvislosti s migrační součástí evropského rozpočtu. Děkuji, paní Laport. mikrofon. Monsieur le ministre, excusez-moi. Pane ministře, já vám chci poděkovat za to, že jste se dostavil, abychom, abyste s námi diskutoval. Poté, co jsem se podíval na program eh, chorvatského předsednictví, chci položit dvě otázky. První se bude týkat vlastních zdrojů, které jsou jednou z priorit chorvatského předsednictví. Um, skupina ID, jež jsem koordinátorkou v rozpočtovém výboru, je velmi skeptická, co se týče této reformy. Je to reforma, která Eh, podle nás jen zvýší tedy vlastní zdroje v, v evropském rozpočtu na um, úkor um, národních států a eh, v podstatě ehm, je důležité, aby byly státy zapojeny do eh, výdajů Evropské unie. Mě by zajímalo, co, jak se na to díváte. A dále vyjednávání příštího víceletého rámce 21 až 27. Tady jsou velké rozdíly mezi Evropským parlamentem, který chce vybavit Evropskou unii větším rozpočtem a Evropskou radou, která se každý rok staví proti zvyšování rozpočtu. Jak vidíte tento vztah mezi radou a parlamentem v kontextu vyjednávání o budoucím víceletém rámci? Děkuji. Merci. Mr. Zonča. Děkujeme, pan Zonča. Děkuji vám mnohokrát. Chorvatsko, pane ministře, je v Evropské unii krátce, ale má výhodu, protože má čerstvý pohled na věc a může řešit problémy, které máme a může mít realistický přístup v souvislosti s těmito problémy. A to vám jako Chorvatsku přeji. Myslím si, že vaše poslání bude naprosto zásadní a děkujeme vám za eh, tyto čtyři hlavní, velice precizní priority, které jste prezentovali jakožto předsednictví. Chtěl bych se zeptat, v rámci těchto plánů, které jste představili, hodláte nějakým způsobem také řešit eh, otázku toho projektu Tří moří, což má být ekonomický infrastrukturní projekt. Není to vlastně politický program. Chtěl bych vědět, zda Chorvatsko během svého předsednictví se hodlá zabývat financováním tohoto projektu. A pak ještě jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit. To eh, jsou Karpaty, což je krásný region, patří do něj i kousek Chorvatska. A já bych se chtěl zeptat, zda bude možné financovat tento přeshraniční karpatský region, protože e, v rámci tvoření silné Evropy často hovoříme o financování pro rozvoj tohoto regionu. Je to konec konců velice důležitý evropský region, takže co s ním? Děkuji. Děkujeme, pan Papadimulis. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, pane Mavriči, Vítáme vás v tomto výboru, přejeme vám vše dobré a hodně úspěchů ve vašem předsednictví. Ale chtěl bych dodat jednu samozřejmost. Úspěch vašeho předsednictví bude záviset na jednak tedy na výsledku tohoto semestru a na tom, Jakým způsobem hodláte těch ambiciozních cílů dosahovat? Co se týká soudržnosti, před pár dny pan Plenkovič představil cíle chorvatského předsednictví a řekl, že soudržnost bude mít vysokou prioritu, což je na místě. E, priorita stanovená chorvatským předsednictvím je však anulována návrhy rady, protože Eh, ty byly představeny již finským předsednictvím. Vy jste ministr financí a jste také vicepremiér a proto musím zmínit některá čísla. Ten návrh, který je na stole z rady, předpokládá snížení pro eh, regionální rozvoj o, a soudržnost o 13%, zejména pro kohezní fond, to znamená 47% snížení a pro ESF to znamená snížení o zhruba 10%. Podle mě je nemožné dělat více věcí s méně penězi. A chci se vás na něco zeptat. Jakým způsobem tento protimluv mezi cíly chorvatského předsednictví a mezi návrhy rady, jakým způsobem se s tím vypořádáte, jak přemostíte tu propast? E, za druhé, e, víceletý finanční rámec. E, jeho součástí je rozpočet na rok 2021. Situace zde stagnuje, protože návrhy Evropského parlamentu, tak jak byly představeny koordinátory ostatních politických frakcí, 1,3 hrubého národního důchodu jsou založeny na cílech Rady a komise. Ty peníze potřebujeme, abychom těch cílů dosáhli. My jsme si to číslo nevycucali z prstu. A ten rozdíl mezi návrhem Rady a návrhem parlamentu je obrovský. Byli jsme velice zklamáni návrhem finského předsednictví. Je to daleko méně peněz eh, na implementaci víceletého finančního rámce. A návrh rady, tedy aktuální návrh rady, je o 236 milionů euro nižší než eh, návrh parlamentu a o 50 miliard méně než návrh komise. Má otázka tedy, jakou roli bude chorvatské předsednictví v této celé věci eh, hrát, protože pan Charles Michel, předseda rady, k tomu má určitou pravomo- k tomu má pravomoc. Já se chci zeptat, zda to hodláte aktivně přeskoumávat, nebo to necháte v rukou pana Michela. A pak ještě jedna otázka. Hodláte tu, toto to téma dořešit během chorvatského předsednictví, anebo vaše předsednictví bude pouze přechodné a celé se to dostane do rukou Němcům? Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A teď tedy catch the eye a poté dáme slovo opět panu Maričovi, aby zareagoval na komentáře a otázky. Takže catch the eye. Jako první pan Ressler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tentokrát budu mluvit chorvatsky. Podpredsedniče eh, Mariču, prije svega čestitam na eh, úspěšnom. Vážený pane vicepremiére eh, Mariči, první řadě vám eh, přeji úspěchy v začátku vašeho předsednictví. Není pochyb o tom, že bez ohledu na ostatní priority budou vyjednávání o víceletém finančním rámci klíčovou otázkou eh, příštích několika let. Samozřejmě Chorvatsko bude eh, během svého předsednictví hrát důležitou roli a je to právě proto, že e, cíl politiky soudržnosti je zajistit, aby bylo dost prostředků na jednak na soudržnost, ale také na e, ostatní tradiční pilíře evropské politiky a je potřeba to přizpůsobit e, novým výzvám a prioritám. Zároveň je také e, velice důležité, že veškeré ty částky, o kterých tady budeme hovořit, co, co bude součást víceletého finančního rámce, budou eh, vlastně velice složité, jsou totiž různě propojené, napojené na jiné politiky a smíšené s nimi. V dnešní diskusi jsme tady opakovaně slyšeli to 1,3 hrubého národního důchodu a že to je číslo, které si nikdo jen tak nevymyslel, že to zkrátka je číslo, které je odvozeno od našich politických priorit, jak je stanovila Rada a Evropská komise opakovaně. Nevidím proto žádný důvod, nebo respektive nevidím, jak bychom mohli splnit všechny své priority a své cíle, pakliže bychom nezavedli, neprovedli reformu vlastních prostředků. A proto je jasné, a mne to osobně velice zajímá, že ta reforma musí proběhnout a uvidíme, jak bude probíhat. Chci se zeptat, jaký harmonogram jste naplánovali na těch příštích šest měsíců v souvislosti s vyjednáváním o víceletém finančním rámci a jednak tedy k tomuto a k tomu ostatnímu také. Z tohoto a z dalších důvodů vám přeji mnoho úspěchů po zbytek vašeho předsednictví a věřím, že budete s Evropským parlamentem úzce spolupracovat na tom, abychom zajistil, že víceletý finanční rámec bude přijat co nejdříve. Děkuji vám. Děkuji, pan Levandovský. Děkuji. Jsme velice rádi, že jste tu, pane ministře. Dosažení dohody o víceletém finančním rámci, to je velký problém. Ale Eh, naštěstí to není problém jenom pro vás, pro vaše předsednictví. Je to plná odpovědnost předsedy rady. Posledně, pokud si dobře vzpomínám, tak předseda Herman van Rompuy to vzal pevně do ruky a vzal plnou odpovědnost za víceletý finanční rámec na sebe. Eh, řešil to na bilaterálních schůzkách, eh, zkoušel co a jak, řešil čísla, a eh, snažil se získat zejména na svou stranu premiéra Camerona a vlastně až do poslední chvíle se snažil výjít vstříc zemím, které nebyly úplně spokojené. Takže já jsem přesvědčen, že předseda Michel si eh, uvědomuje tuto svou odpovědnost, jinak nemůžeme očekávat jakoukoliv dohodu eh, k té mezivládní otázce a bude to hodně frustrující pro parlament. Samozřejmě eh, vaše vstupy, jakožto vstupy země soudržnosti, budou velice cené. Jen tak mimochodem, vypracovávání a sestavování ročních rozpočtů bez víceletého finančního rámce bude také velice zajímavé cvičení, že ano? Děkuji vám. Děkuji. Paní Markeš. falar português. Muito obrigada, presidente. Děkuji, budu mluvit portugalsky. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych začala tím, že poděkuji panu ministrovi za to, že přišel a za to, že eh, promluvil eh, na výboru Ekon také mimo jiné. Já jsem tam tedy nebyla, ale eh, teď jste tady na výboru pro rozpočet a doufám, že vaše přítomnost zde je jakou, jakýmsi znakem do budoucna o tom, jak, eh, jak chorvatské předsednictví bude spolupracovat s Evropským parlamentem. Mám na mysli zejména jedno téma, o které si děláme v našem výboru starosti, a to je téma víceletého finančního rámce. K tomu jsem spravodajkou já. Doufám, že chorvatské předsednictví bude eh, mluvit se skupinou Přátelé soudržnosti, která bude zasedat v únoru, pokud se nemýlím. Tak, abychom si mohli udělat představu o významu soudržnosti, eh, politiky soudržnosti a o významu, jaký bude politika soudržnosti mít v nadcházejícím víceletém finančním rámci. Myslím si, že na této schůzi byste si mohl udělat eh, obecnější přehled a mohlo by dojít eh, k transferu vaší úrovně ambicí k jednacímu stolu. Mám pro vás dvě otázky. První otázka se týká toho takzvaného negoboxu, vyjednávacího boxu. Finské předsednictví v Dubnu přišlo s tímto negoboxem. Evropský parlament eh, k tomu měl určitý příspěvek snažil se zajistit, že do toho bude zahrnuta pozice parlamentu. A to jak v rámci širšího rámce víceletého finančního rámce, tak v rámci sektorových zájmů jednotlivých výborů, aby se zajistilo, ehm, že tedy kdykoliv bude Negobot zahrnovat spolurozhodování, budeme v tom začleněni i my. Má otázka na vás, a vy tu situaci znáte, že ano? Ehm, když jste se připravoval na návštěvu zde, tak jste jistě nastudoval pozici parlamentu k víceletému finančnímu rámci. Tady má otázka na vás je tato. Hodlá chorvatské předsednictví zachovat ten aktuální negobox a nebo to budete přeskoumávat? Druhá otázka se týká kalendáře nebo harmonogramu, řekněme. Kolega, který mluvil přede mnou, se vás na to již ptal. ale premiér Plenkovič na plenárce řekl, že máte ambici přijmout víceletý finanční rámec během chorvatského předsednictví. Já si myslím, že nemohl říct ani nic jiného de facto, ale myslím si, že by bylo zajímavé slyšet vaše hodnocení k tomu harmonogramu. Co můžete reálně během chorvatského předsednictví stihnout? Na závěr vám přeji hodně štěstí, hodně štěstí s předsednictvím, protože to vaše předsednictví bude mít velice pozitivní dopad i na ta následující. Děkuji, pan Olbricht. Uh, Děkuji. Navážu na kolegy jako spolu zpravodaj pro VFR. Vím, že cokoliv, co souvisí s VFRem nebude jednoduché na Koreperu. Takže já jsem velice rád, že se načrtává reálná spolupráce s vaším předsednictvím, což bohužel neplatilo pro to předsednictví předcházející, protože to s námi jednalo skutečně jenom symbolicky. A to říkám eh, diplomaticky upřímně řečeno nás úplně zanedbávali a tak doufám, že chorvatské předsednictví nabídne jiný přístup Evropskému parlamentu, například eh, pokud jde o GAG, ale i vaše přítomnost tady dnes naznačuje, že situace se změní k lepšímu. My si myslíme, že ještě předtím, než se dohodnou premiéři na Evropské radě, než padne to jednomyslné rozhodnutí, tak je naprosto zásadní, aby proběhla spolupráce s parlamentem. My nechceme čekat na to jednomyslné rozhodnutí, protože potom už bude pozdě. Chceme přijít se svým příspěvkem předtím. To je také jasný signál, který chceme vyslat. My nechceme ten postup jenom sledovat, ale chceme do něj být aktivně začleněni hned na začátku. A teď jedna otázka eh, v návaznosti na kolegyni, která mluvila přede mnou. Když tedy vezmeme naši kompetenci KVFR jako omezenou, tak co to bude v praxi znamenat? Pokud pan Michel rozhodne o VFR, pokud on eh, má na starosti Nego Box, eh, tak i vy máte svou odpovědnost jako předsednictví potom za odvětvové záležitosti. A s kým chcete v parlamentu hovořit? O odvětvových záležitostech budete mluvit eh, s kým? S námi nebo s panem Michelem? My máme zkušenosti s panem Van Rompujem a tehdy ta situace byla úplně jiná, byť samozřejmě před poměrně dlouhou dobou také parlament byl jiný, ale tento parlament už se poučil a chce vědět, na koho se můžeme obrátit, kdo je pro nás tou kontaktní osobou. Takže kdybyste byl tak laskavý a řekl nám, jak je ta práce u vás rozdělena, kdo bude co dělat. Děkuji. Pan Morisan, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Vítejte v Evropském parlamentu ve výboru pro rozpočet. Tak předně vám chci poblahopřát k tomu, jak řídíte chorvatskou ekonomiku. Máte klesající nezaměstnanost, klesává míra veřejného dluhu. Dokázali jste vstoupit do mechanismu směných kurzů. Eh, chystáte se na vstup do eurozóny, což se celé řadě zemí nedaří. Takže gratuluji. A téma, které chci teď zmínit, pane ministře, je roční rozpočet. Vy jako předsednictví v prvním pololetí můžete sehrát velice důležitou roli a mít pozitivní dopad na evropský rozpočet. A to tak, že během vašeho předsednictví Rada bude schvalovat politické pokyny pro evropský rozpočet na další rok a tak máte možnost říci komisi ještě než předloží návrh rozpočtu, co by se mělo financovat prioritně. V předchozích letech tomu často bývalo tak, že to byly sekretariáty, které prostě jenom překopírovaly dokumenty z předchozích let. Vyznívalo to dobře, priority to byl růst, bezpečnost a tak dále a tak dále, ale problém pak byl v tom, že ta slova v politických pokynech vypadaly tak, že chceme udělat více pro růst a inovace, ale když přišlo na čísla, tak předsednictví seškrtalo Eh, čísla právě v těch řádcích, která měla dopad na inovace a růst. A rada pak navrhla seškrtat eh, částky u Horizontu 2020, u infrastrukturních projektů a tak dále. Pak jsme říkali, že chceme podpořit bezpečnost, ale realita ukázala, že se seškrtalo u migračního fondu. Takže já tady vidím, že možnost, že vaše předsednictví by mohlo být skutečně politické a tak se ptám, jak chcete co možná nejlépe využít eh, toho času, který se vám skýtá eh, v tom rozpočtovém postupu, aby ty politické pokyny k rozpočtu nebyly skutečně jenom prázdnými slovy tak můžete mít dlouhodobý vliv i na předsednictví v příštích letech. A teď navazuji na otázku pana Levandovského. Jak chcete udělat pokrok u ročního rozpočtu, když ještě neexistuje dohoda k VFR. Děkuji. Děkuji, paní Bonflisko. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře, přeji vám hodně štěstí v předsednictví a já doufám, že vaše předsednictví eh, bude mít eh, dopad. Pokusíme se vám v tom pomoci. Vaše priority jsou zajímavé, budeme s vámi spolupracovat eh, a vaše předsednictví podporovat. Tím se dostávám k, ke své otázce. Jak hodnotíte rizika týkající se oblasti Středozemního moře, pokud jde o bezpečnost. Protože tam roste eskalace napětí a to by mohlo způsobit další vlny migrace a obrovskou nejistotu. To by poškodilo i ekonomiku. Evropský obraný fond nevzbudil valný zájem u finského předsednictví, tak se chci zeptat, zda se mu budete více věnovat. Děkuji. Nyní pan Kolakusič. Hvala vám, poštovaný předsed. Děkuji vám, pane předsedo, vážení pane ministře. Měl bych na vás otázku. Jaké máte plány pro situaci, kdy eh, by odešla Velká Británie z EU? Velká Británie je jedním z největších plátců v evropském rozpočtu a přispívali mnohem více, než pak z rozpočtu dostávali. A Chorvatsko je jedna ze zemí, která naopak více prostředků z rozpočtu dostává, než do něj vkládá již od počátku svého členství. Takže co se stane, když vlastně jeden z největších plátců odchází, ale přicházejí další země, které jsou podobně rozvinuté jako my, to znamená mají poměrně nestabilní ekonomiky a Vidíme, když se podíváme na ten poměr pracovníků k důchodcům, tedy aktivní populace a důchodci, tak ku příkladu v roce 2010, nebo respektive v minulosti obecně, ten poměr byl 4 ku 1, jednomu důchodci Dva a půl k jednomu v roce 2010. A teď, když se podíváme na situaci v Chorvatsku, tak je to jedna cena jedna aktivně pracujícího k jednomu důchodci, což je zcela neudržitelné. Nemáme eh, v Chorvatsku dostatek finančních prostředků a v příštích letech budeme potřebovat 30 miliard eur jenom na to, abychom dokázali zaplatit eh, stávajícím pracovníkům starobní důchody. Takže některé státy sice hm, těší z rozpočtu, ale třeba Německo zaplatilo o 150 miliard eh, více do evropského rozpočtu, ale na druhou stranu zase generovalo 880 miliard hm, díky svému členství. Takže jsou tu země, které mají větší ekonomiky hodně do rozpočtu platí, ale zase ještě více vlastně dostávají. A to by se mělo kompenzovat zemím s menší ekonomikou. A tak se ptám, zda je možné, zda byste v této souvislosti mohl něco udělat a jak vidíte v této oblasti priority vašeho předsednictví. Děkuji. Pan Overgaard Nilsson, prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že toto je moje poslední zasedání výboru pro rozpočet, tak nabídnu drobnou radu. Po referendu o Brexitu a po těch problémech, které eh, eh, tam byly prezentovány, řada evropských poslanců i předseda komise eh, měli za to, že řešením bude větší integrace, více Evropské unie. A musím říci, že to je pro mě zcela nepochopitelné, stejně jako pro další lidi. Nechápeme, jak toto má vyřešit eh, ty problémy, na něž poukázali diskuze o Brexitu. A tento výbor pro rozpočet eh, Tady nám několik poslanců již řeklo, že vzhledem tomu, že současné době členské státy mají více peněz, než měly před deseti lety, tak by to mělo znamenat, eh, že by měly také více platit do evropského rozpočtu. Já jsem byl zvolen eh, v západní části Anglie, kde mají rodiny problém zajistit eh, si eh, obživu a žádat po těchto a podobných rodinách po celé EU, aby platili více do Evropského centrálního rozpočtu, si myslím, že je zcela nezodpovědné. My naopak potřebujeme začít v evropském rozpočtu šetřit a nikoli utrácet víc. Když přistoupilo v roce 72 Spojené království, tak tehdejší ten společný trh a evropské společenství. Um, když jsme se jich tedy tehdy ptali, zda by lidé dali přednost eh, při referendu eh, Evropskému superstátu anebo obchodní dohodě, eh, tak většina byla pro tu dohodu o volném obchodu. Já si opravdu myslím, že se musíme vrátit k tomu, z čeho jsme vzešli, ke společnému trhu s se, se zónou volného obchodu a myslím si, že pokud by k tomuto došlo, tak možná i Spojené království by znovu zváželo členství. Děkuji. Děkuji i za tu poslední poznámku. Vzhledem k tomu, že už na seznamu žádné další řečníky nemám, tak eh, s velkým potěšením předám slovo opět panu Marečovi. Zazněla tady celá řada otázek, hodně postřehů máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, vážení poslanci, za vaše dotazy a poznámky. Zazněla tady celá řada různých názorů, ale myslím si, kdybych to měl říci za sebe osobně, že jste všichni prokázali, že jste velice odborně zdatní a máte veliký zájem o problematiku, kterou jsem vaší, váš výbor eh, zaobírá. Takže já už jsem v úvodu zmínil některé záležitosti, pokud jde o naši roli v oblasti VFR. Toto konkrétní téma opravdu eh, dominovalo vašim dotazům a tak se k tomu pokusím dodat několik věcí, snad se nebudu příliš opakovat. Jsem velice rád, že si uvědomujete, a ještě jednou děkuji za vřelé přijetí ehm, ve vašem výboru pro mě i pro celý můj tým a děkuji také za to, že si uvědomujete, že naše předsednictví by chtělo vybudovat silné vztahy s Evropským parlamentem. Nejenom pokud jde o VFR, ale i ohledně dalších témat, která možná nespadají výhradně do kompetence vašeho výboru. Ale věříme, že silný vztah s parlamentem je důležitý sám o sobě a že dialog je způsob, jak řešit problémy. Takže budeme pokračovat v tom, co jsme se již pokusili nastolit okamžiku, kdy tady bude jednání GAK eh, a kde bude VFR na programu, tak zajistíme pravidelné sdílení informací. Ale co je teď naprosto zásadní, to jsou politické pokyny, které dostaneme od Evropské rady. To se týká různých témat. Vy jste zmínili některé z nich, například pan Fernandez o tom hovořil konkrétně o vlastních eh, zdrojích. Takže vlastní zdroje nebo ten eh, rozpočtový nástroj pro eh, konvergenci, všechny tyto záležitosti se budou ještě dále probírat, budou k tomu probíhat technická jednání i trialogy, jakmile budeme mít k dispozici eh, politické pokyny. A bude se to týkat i těch vlastních zdrojů. Jakmile budeme mít politické pokyny, tak jsme připraveni. Technické skupiny již eh, na radě dokončili svou práci, takže my jsme připraveni, jakmile budeme mít politické pokyny, začít se tomu věnovat článek po článku, prověřovat ten návrh o vlastních zdrojích. Vy jste také nadnesli otázku velikosti rozpočtu. Mluvili jste o konkrétních procentech, o návrhu komise. Mluvili jste o tom, co prosazuje Evropský parlament ačkoliv v tom posledním vystoupení to vyznělo trochu jinak, tedy že bychom spíše měli začít spořit, než abychom rozpočet dále navyšovali. Ale já tady vidím eh, i určité podobnosti s vnitrostátním rozpočtem, protože při, když přijdu do chorvatského parlamentu, tak vlastně řešíme to tež, zda ty výdaje navyšovat nebo naopak. Takže celkově vzato si myslím, že ten rozpočet nebo v tom rozpočtu bychom měli usilovat o to, aby byl udržitelný, efektivní, realistický a účinný. A to vše v souladu s očekávanými občanů. K Brexitu. Toho se týkaly dvě vystoupení. Ano, to nemůžeme pochopitelně přehlédnout. Pan kolega to řekl velice dobře. Eh, hovořil i o číslech a výši příspěvku Spojeného království. Nicméně mm, taková je dnes realita, musíme se jí postavit. A já věřím, že Evropská rada a šéfové států a vlád to patřičně zváží. Adekvátní podpora pro evropský rozpočet a pro naše občany je věc mm, potřebná a nevyhnutelná. A já už jsem to říkal ve svém úvodním vystoupení, že evropští občané mají od nás veliká očekávání a je potřeba přijít s kvalitními odpověďmi. Rozpočet není ale jediný způsob, jak naplnit očekávání občanů. I legislativa má velice důležitou roli. Například eh, Rada a Evropský parlament budou eh, diskutovat eh, o zelené dohodě, což si myslím, že bude mít veliký dopad na život občanů. My jsme vedli hloubkové diskuze ve výboru Ekon o této věci včera při našem prvním zasedání Ekofinu. Jsme to také řešili. Diskuze to byla velice dynamická a plodná a vlastně všechny členské státy se zapojily a diskutovaly o tom tématu, které eh, předkládá komise a my jako předsednictví eh, si z toho děláme závěr, že uděláme maximum pro to, abychom zajistili maximální množství jednání na politické i technické úrovni v radě, abychom mohli v diskuzích o tomto velice důležitém tématu pokračovat. Asi se všichni shodneme na tom, že téma zelené dohody si vyžádá rozsáhlé diskuze, které možná nebudou trvat měsíce, ale mnohem déle, než se nám podaří dosáhnout nějakého eh, výsledku. Pokud jde o ten eh, negobox, vyjednavací box, o kterém jste někteří hovořili, tak eh, role Evropské rady tady plně splňuje požadavky smlouvy, to znamená, že poskytujeme pobídky pro rozvoj a stanovujeme hlavní směřování a priority. Takže to politické vedení a pobídky z nejvyšší úrovně jsou velice důležité, když ty eh, když se ty dohody, ne, rozhovory v radě posunou do konečné fáze. Já myslím, že jsme zajistili ten předpoklad, že ty dialogy a diskuze mohou pokračovat a že budou pak završeny jednáním Evropské rady. Následně pak budeme připraveni, a to já už jsem říkal, pokračovat e, v dokončení. Vy jste také mluvili o ročním rozpočtu pro rok 2021. I rada připravuje své pokyny pro tento roční rozpočet, které chceme předložit eh, vašemu výboru na jaře. Pak eh, bude spuštěn ten eh, klasický roční proces. Komise předloží svůj návrh rozpočtu, ale práce v radě pak bude vedena následným německým předsednictvím. Někteří z vás hovořili o reformě, reformním a investičním programu a jeho součástech. Já bych provázal toto téma s otázkou toho, jak zlepšit růstový potenciál evropské ekonomiky i jednotlivých členských států. Vrátím se ještě k tomu, co jste říkali vy ohledně demografických problémů a migrace. Určitě to nechci opomenout, ale jeden z nástrojů, který by nám měl umožnit stimulovat a zatraktivnit členské státy a vůbec Evropskou unii celkově, to jsou strukturální reformy a právě tento náš nástroj. A to platí i u vlastních zdrojů a pro ten nego box, jakmile budeme mít ta politická vodítka, tak můžeme mluvit podrobněji. Ale Vy dobře víte, jaká je ta metodika, terminologie rady. My se snažíme teď dosáhnout eh, v rámci prvního čtvrtletí částečného obecného přístupu rady. To znamená vlastně všechno mm, předpřipravit, abychom v momentě, kdy dostaneme ehm, ta politická vodítka, mohli všem řádným způsobem spustit. Vy jste dále poukázali na otázku migrace. Vzhledem k tomu, že mluvím za Chorvatsko, tak eh, uvádím takovou výhradu, že vystupuji jako ministr financí Chorvatska a chorvatské vlády a nikoli v teď jako zástupce předsednictví. Takže chorvatský postoj od samého počátku eh, k té takzvané migrační krizi byl, eh, myslím, jasný a transparentní. Říkali jsme, že budeme postupovat aktivně, budeme aktivně zpravovat naši hranici, navzdory tomu, že Chorvatsko není jednou z největších zemí v EU, máme jenom 56 tisíc čtverečních kilometrů, ale vzhledem k tomu, že máme jaksi mimořádný mm, tvar hranice, tak máme vlastně nejdelší fyzickou hranici s se Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou horou, tedy s třetími zeměmi. A zejména pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, tak eh, v této části čelíme eh, velkým problémům jako státní zpráva. Eh, a já si myslím, že odvádíme dobrou práci že je možné hodnotit pozitivně i zapojení Evropské komise, nejenom z hlediska eh, toho, jak řešit migraci, ale jak obecně eh, splňovat standardy, které mm, tady jsou nastoleny pro naše, doufejme, eh, brzké připojení se k Schengenu. Takže hned od samého počátku jsme říkali, že u těchto osob musíme mm, postupovat aktivně, musíme jim dát eh, adekvátní služby, zdravotní péči, eh, ubytování, eh, jídlo, cokoliv je potřeba, ale samozřejmě tyto výzvy jsou obrovské, nelehké a jak víme, o případu Itálie a o dalších zemích eh, v oblasti Středozemního moře. To tež platí pro nás, pro Chorvatsko. Všichni eh, k tomu potřebujeme přistoupit eh, společně s pochopením zbývajících členských států, ale mohu vás ujistit, že Chorvatsko bude nadále aktivním způsobem situaci řídit a věnujeme tomu značné prostředky na závěr se zmíním o záležitosti, která s migrací úzce souvisí, protože jsme tady hovořili o demografii. Ano, jako předsednictví jsme si zařadili tuto věc mezi priority, budeme to řešit na několika fórech na úrovni Rady ECOFIN. To bude jedno z témat na neformálním jednání 24. 25. dubna v Záhřebu. A pokud jde o demografii, tak samozřejmě v té souvislosti jsou tady migrační výzvy i interní migrace v rámci EU, ale souvisí s tím i celkové demografické tendence. My jsme teď tady slyšeli konkrétní údaje za Chorvatsko. Vidíme, jaké ty poměry byly mezi důchodci a aktivní populací před určitou eh, dobou a dnes. Eh, ale ono nejde jenom o důchody, ale obecně o systém sociálního zabezpečení, o poskytování zdravotní péče, takže samozřejmě každý stát, každá společnost toto řeší. Ale v podstatě je to problém společný pro nás, pro všechny. A my jsme si vědomi toho, že mm, Toto je eh, znepokojivá tendence a je proto potřeba hledat adekvátní řešení. Takže ať už uděláme cokoliv eh, ve strukturálním reformním programu, tedy v oblasti důchodu nebo sociálního zabezpečení či zdravotní péče, vždy eh, to budou opatření nějak vzájemně propojená s cílem řešit ty negativní demografické tendence. Potřebujeme ale jako hlavní předpoklad pro dobrá opatření silný ekonomický růst, dobrou zaměstnanost a v tom případě, na který poukazoval pan poslanec, otázka toho poměru mezi důchodci a aktivní populací eh, je jaksi mm, jasná, je to jednoduchá eh, matematika, takže snad zjevné, jaké potřeba k tomu přistoupit. Jak už jsem říkal, jsem rád, že jsem tady dnes mohl s vámi být. Já věřím, že i pro vás byla tato diskuze přínosná. A my jsme si společně s mými spolupracovníky všechny vaše dotazy zaznamenali velice dobře. Známe názory Evropského parlamentu k řadě témat, takže můžete eh, věřit, že chorvatské předsednictví bude na úrovni rady intenzivně pracovat a že budeme vést také dialog e, i s vámi ohledně e, všech potřebných témat. Děkuji. E, Děkuji, Pane Mariči, za vaši vyčerpávající odpověď. My si skutečně ceníme také skutečnosti, že jste tu byl a jste vítán i v budoucnu. A je dobré, že jste také byl velice otevřený v vašich odpovědích. A nyní už vás jen tak nepustíme, protože i, samozřejmě Zagreb příští pondělí, tam vás uvidíme, už se těšíme. A znovu začneme pracovat dnes odpoledne ve tři hodiny.